La séance est ouverte. Zahajuji schůzi. Leg. Kolegové. Prosím oklid. Dobře, takže budeme pokračovat a navrhuji, abychom hned přešli k bodu 6 a 7 Jde o mm, výměnu názorů, o vyjednávání o rozpočtu v roku 2014, tento rok harmonogram Eh, začal s měsíčním spožděním vzhledem k těm hlutám, které byly nezbytné pro politický kompromis, abychom se dohodli na rozpočtovém rámci 2014 a 2020. Rok 2014 je prvním rokem tohoto rámce. Komisař Levandovský nám eh, zde představil no, návrh rozpočtu asi před 14 dny. A Dohodli jsme se, dohodli jsme se s litevským předsednictvím i vzhledem k tomuto skluzu. A tak jsme se dohodli, že první trialog se bude konat kolem tak 2. 3. září a na schůzi koordinátorů právě před chvílí jsme přijali eh, Mm, eh, eh, dokument, který v podstatě reflektuje ty základní politické směry mandátu eh, pro naši zpravodajku paní Jensenovou pro účely prvního trialogu a navrhuji, aby Anna An nám řekla nějaké rezime, Monika Holmajer také, která je zpravodajkou pro ostatní instituce, tak tato doplní a pokud někteří budou chtít vyjádřit, tak prosím. An, máte slovo. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. My jsme dali dohromady tento návrh doporučení pro eh, trialog pro návrh rozpočtu roku 2013. Eh, nebude to tady do léta, jako obvykle, protože návrh rozpočtu byl předložen s velkým spožděním, ale bude to na začátku září. Samozřejmě toto doporučení se týká e, e, rozpočtu, který e, předložila komise a potom ještě rozpočtu rady, který neznáme. Takže to se ještě doplní v srpnu, kdy doplníme ten dokument o tom, co vyplyne tedy ze čtení od rady, která by to měla udělat v červenci. Návrh doporučení je stručný, v podstatě mm, hovoří o situaci, do jaké jsme se dostali eh, s tím víceletým finančním rámcem. Samozřejmě všechno je to velice napjaté a také i se to dotýká eh, mm, otázek platby, plateb, to je pořád, co se vleče, to je tedy téma plateb a samozřejmě je to téma, které bude i přetřásáno během vyjednávání. Příští rok uvidíme, je to rozpočet podle návrhu komise, který eh, je eh, znamená 6% pokles, pokud jde o eh, tedy závazky a i 1,5 pro platby, takže ten unijní rozpočet v příštím roce bude menší. Pokud jde o různé priority a kapitoly, tak zde návrh doporučení eh, se zabývá čísly. Co jsme asi nepochopili moc je ta částka na výzkum, vědu, kosme a Erasmus to jsou ty prorůstové oblasti. Máme pocit, že byly trochu porceněny, není to tako, na takové úrovni, jakou bychom si byli přáli, ale opět 1b, kapitola 1b, iniciativa zaměstnanost pro mladé, to je důležitá věc. A tam, když se podíváte na ty prostředky, na to určené, tak v zásadě je to program na dva roky, který možná poté bude ještě pokračovat, pokud se naleznou finance, a nebo bude pokračovat prostřednictvím tedy eh, fondu pro mladé, ale což bude znamenat, že potom v roce 2014 budeme muset něco odkrojit od jiných programů. A uvidíme tedy, jestli se to v případě se to do nich dostane zpátky ty peníze, pokud by mělo dojít k jejich vynaložení až později. Dále, pokud jde o bezpečnost a občanství, tak zde hodně eh, nám, eh, nás zneklidnil trochu ten program pro občanství, program občanství, který byl hodně zredukován o 25% asi, takže to je obrovská částka pro takový program Evropa pro občany a samozřejmě také i e, zahraniční politika, to je e, tedy ta e, kapitola 4 nebo okruh 4, kde také došlo ke snížení. A mm, potom v oblastech vysokých priorit, jako je rozvojová politika, politika sousedství, tak tam například, no, nebo UNRA, hm, částky alokované na UNRU, pomoc Palestině, tak zdá se, že tam to je podhodnoceno, než je to menší, než bychom potřebovali. Tak s tím také máme problém. Potom eh, administrativní výdaje. Takže zatím teď je, eh, se to řeší před soudem a nevíme, zdali rada prohraje hm, eh, hm, to soudní řízení, které jsme zahájili proti radě. Jde o regulaci platu. Pokud pokud tedy věc rozhodne ve prospěch zaměstnanců EU, no tak se to bude muset zaplatit. A to z rozpočtu z roku 2014. To samozřejmě také by muselo být nějak reflektováno v rozpočtu. A potom je to otázka agentur. Máme zde agentury dnes dopoledne, které nám vysvětlili, jaká je situace a také nás to velice zneklidnilo, to, co jsme od nich slyšeli, mm, ten způsob, jak komise eh, eh, v podstatě eh, zavedla ty škrty v agenturách a konkrétně chce snížit náklady některých agentur ve prospěch jiných agentur, to znamená, aby těm mohla zvýšit prostředky. To znamená, jsou zde agentury, které nám říkají, že nebudou schopny plnit své úkoly. Těmito věcmi se musíme detailně zabývat a tím se budou zabývat specializované výbory podle toho, co je v jejich portfoliu a určitě k tomu přijmou stanoviska. Již jsme obdrželi Eh, stanoviska od řady výborů a tam ty výbory detailně rozvádějí ty různé oblasti v jejich kompetenci. Poslední věc je, eh, jsou pilotní projekty a přípravné akce, což se týká všeobecného obecného rozpočtu na finanční rok 2014 a prezentace přípravných akcí a pilotních projektů. Zde máme takový postup, že eh, je třeba předložit návrhy projektů komisi, aby komise vyhodnotila, zdali eh, eh, jsou proveditelné takovéto záměry a 162 přípravných akcí a pilotních projektů bylo právě předloženo komisi, z čehož 132 byly nové návrhy a 30 to byly stávající návrhy, stávající projekty. Samozřejmě úplný seznam těchto projektů, což je 274,15 milionů celkem, tak to máme 50 milionů na přípravné akce z toho a máme 40 milionů na pilotní projekty, takže je to příliš mnoho, ale komise eh, tomu dává známku, tady 28 dostalo Ačko, 37B, což znamená, že budou případně proveditelné, ale s nějakými změnami a zbytek komise u nich si myslí, že v podstatě již eh, jsou pokryty, spadají do stávajících programů, anebo nejsou realizovatelné. Tyto informace dostanete, abyste viděli, jaká je situace. A samozřejmě to je informace, která bude důležitá potom i pro nás, až budeme rozhodovat, které pilotní projekty a přípravné akce, podpořit a které nikoliv. Kromě té celkové částky, kterou je možné použít na tyto pilotní projekty a přípravné akce, tak máme problémy těch stropů, eh, které platí pro různé kategorie, což znamená, že tam mm, jaksi naše snahy jsou limitovány a bude to taková kvadratura kruhu trochu, kdy se budeme snažit splnit maximum přání a nalézt tedy způsob, jak realizovat projekty, které jsou realizovatelné a které někam povedou. Takže to je prezentace eh, návrhu doporučení a přípravných eh, akcí a projektů pilotních mm, a poté, co byl rozpočet e, představen panem Levandovským, tak jsme jednali s příslušnými výbory a samozřejmě zneklidňuje to, protože nový rámec pracuje s nižšími částkami a pouze některé projekty, třeba ve výzkumu, tak tam, tam program eh, začíná poklesem asi o 13% a poté v příštích letech postupně poroste, což je zajímavé ve výzkumu, věde výzkumu eh, vidět, že mají mm, rozpočet, že má klesat, když všichni apelujeme na růst. Ale tak to je. Takže, jak jsem řekla, první zasedání s příslušnými výbory bylo naplněno frustracemi nad situací. Já si myslím, že jednání to určitě nebude snadné. Děkuji. Děkuji, An. Monika. Monika. Milý pane předsedo, já jsem si právě musela usmívat u komentáře Anny Jensen, že to budou obtížná vyjednávání, musím říct, že já si myslím to tež. To ty na tom totiž skutečně se také ještě objeví ten dopad těch vyjednávání o víceletém finančním rámci, ale není k ostatním institucím a k rozpočtu parlamentu. Stejně tak, jako jsme již minule sdělovali, či na předposlední schůzi našeho rozpočtu, Tehdy jsme ještě neměli změny, které se týkají statutu zaměstnanců, úředníků a neměli jsme ty změny, které se týkaly víceletého finančního rámce. V této souvislosti eh, padlo rozhodnutí, že skutečně tady dojde k dvouletému oddálení navýšení platů. To budou roky 2013 až 2014. Tím se sníží skutečně náš rozpočet o 0,82 celkově, takže to bude jasný pokles. Pokud eh, to rozdělíme tak, jak jsme se na tom dohodli v eh, minulých týdnech, tak to bude vypadat takto. Mám tady konec legislativního období, tam se ty platby, které, ty, ty platy, které budou vyplácet, budou ještě překrývat. To nebude 2,2, ale bude to 2,15. Ale i nadále je to v podstatě ta největší část toho nárůstu. Konec legislativního období je prostě vždy drahá záležitost. Pak zde máme Chorvatsko, to je nárůst o 0,76%. Pokud to sečteme, ty obě věci, a zohledníme také, že tady máme celkový nárůst 2,74. To je tedy ten reální celkový nárůst. Když z toho odečteme Chorvatsko a konec legislativního období, tak máme minus 0,44%, to tedy znamená, že celý administrativní aparát je v minusu. A to tam ještě není započtená inflace. Pak tam dojde k různým přizpůsobením, chci to připomenout, pravděpodobně ještě před prvním čtením a před první schůzí rozpočtového výboru pravděpodobně mít již konec vyjednávání s výborem regionu a také s hospodářským a sociálním výborem. Tam se rýsuje momentálně posílená spolupráce, takže naše čísla se opět změní, když část těch naplánovaných míst obou výborů se přenese na rozpočet parlamentu a my budeme část muset tedy nést. A Tyto eh, místa potom ovšem nebudou v rozpočtu těchto obou výborů. Je třeba ale, abychom vyčkali výsledku těch veškerých vyjednávání. Momentálně ještě uvnitř eh, parlamentní administrativy se to prodiskutovává, takže ta konečná čísla budeme mít až v září. Ale již je to hrubě narýsováno takže ten nárůst nebude 3,29, ale 2,47, tak jak to zatím vypadá. U těch ostatních institucí to vypadá takto. Evropský soudní dvůr, tam bude nárůst 0,2%, poté, co se s komisí dohodli s ohledem na některá pracovní místa jisté výměně, na jisté výměně. Dále, Evropský účetní dvůr bude mít nárůst minus 3,2 a to na základě různých faktorů, e, různých věcí, ke kterým dojde na účetním dvoře. Hospodářský a sociální výbor, tam máme nárůst 0,7%, výbor regionů, tam máme nárůst 2,2%. Evropský ombudsman bude mít silnější nárůst, to je 3,8%, a Evropský ochránce údajů bude mít nárůst 10,1 Já jsem ohledně toho i zahájila vyjednávání. Ten rozpočet na ochránce údajů je velice malý celkově a z tohoto důvodu některá přizpůsobení nelze provést přes noc. A proto to musíme dopracovat během příštích dvou až tří let. SVČ má nárůst 3,2 e, Klíčově se to zaměří na závazná opatření a na bezpečnostní opatření a také na nárůst e, nájmu, které musí převzít. To jsou tedy ty důvody toho nárůstu. Když mají nějakou budovu, kterou si minulý rok pronajímali pouze tři měsíce, ale není si to budou muset pronívat celý rok, tedy 12 měsíců, tak je to samozřejmě nárůst, kterému se ovšem nelze vyhnout, protože prostě nájemné se platit musí. Takže to byl přehled, jak to vypadá u naší instituce a u ostatních institucí. Žádné další problémy tam nejsou a nemáme tam žádné v této souvislosti ani žádné konflikty s komisí. Děkuji, Moniko. Eider? Gracias, presidente. Lo primero... Děkuji. Děkuji. Nejdříve bych chtěla velmi poděkovat paní Jensen za práci, kterou odvedla při přípravě mandátů pro trialog. A děkuji ji také za to, že pro ostatní frakce Eh, že nám ostatní frakcí se velice dobře s ní spolupracovalo a k samotné mandátu už nemám co dodat. Myslím si, že se na tom všichni shodneme, na těch hlavních směrech. Ale nyní k rozpočtovému procesu 2014. Tam je ještě celá řada neznámých. Hovoříme o neznámých, čas plyne a neznámá zůstávají. Máme tady s tou dohodu na finančním rámci, pak jsou tady zde údaje ze strany komise, které se týkají prozatímní dohody, ale stejně je tam ještě hodně věcí, které se mohou změnit s ohledem na rozpočty. Já nevím, zda by nám eh, komise nemohla dát více informací o tom, kdy přijme, eh, přijde eh, opravný dopis, tak abychom měli lepší přehled o tom, kdy ty změny dopadnou na tu dohodu, jak ty změny budou dopadat na tu dohodu o VFR. Dobře víme, že tam dochází k transferu prostředků z jednoho roku na další. To je, to jsou velké změny. Pak je tam ten frontloading, ale ten se musí někde kompenzovat, například v rámci nástroje pro propojení Evropy. A bude se to týkat i dalších věcí. Takže čekáme na ten obravný dopis. A my zde na výboru bychom si měli rozmyslet, jak budeme postupovat dál. Náš návrh se bude zakládat na tom, jak bude do, dopadne čtení na radě, ale momentálně tady nemáme vůbec žádný konecný návrh toho. Takže já skutečně nevím, jak bychom měli dále postupovat jako výbor a které věci bychom měli změnit. A pak ještě k tomu backloadingu. Ten je také naplánován pro jisté programy. Jaký konkrétní dopad eh, to na ty programy bude mít? Jsou tam tedy naplánované jisté částky na ta první léta a část z nich se veme. Přesune se například u CEFu, tam to bylo již velmi obtížné. I s ohledem na konečnou dohodu o víceletém finančním rámci a já se ptám, jaký konkrétní konečný dopad to bude mít na program CEF a na další programy těch ostatních věcech jsme hovořili již dnes dopoledne a pak také s koordinátory, agentury. Ano, potřebujeme program. Je mnoho agentur, které mají nyní rozšířený mandát, ale seškrtaný rozpočet, no a to je samozřejmě problém. A pokud jsem správně informována, tak na radě to vypadá tak, že se agenturami podrobně zabývají a právě při škrtání se zaměřují na agentury. Na to je skutečný problém. Pokud jde o projekty pilotní a přípravné akce, náš výbor, naše výbory předkládají pozměňovací návrhy a budeme muset přijmout rozhodnutí, což není nic příjemného zde ve výboru. Vypadáme jako taková policie to se mi samozřejmě nelíbí, když se na mě tak dívají, ale eh, každé euro, které určíme na pilotní projekt či přípravnou akci, nebo, eh, nebo o který zvýšíme eh, nějaké, nějakou položku v rozpočtu, tak samozřejmě musí to, hm, ať je to use Guarantee, nebo eh, ta iniciativa pro zaměstnanost mladých eh, a tak dále. Takže já vím, že eh, ty marže, které tam zůstávají na rok 2013-2014, tak se použijí na program pro mládež. No já se musím ale mít jasno, jaká je moje hlavní priorita. A, hm, takže to bude asi rozpočtový rok velice komplikovaný. A ještě poslední otázka také na komisi zde, poněvadž v, na, v draftu, který nám předkládá, tak, ta, tak 2,2 miliony euro to je ta marže na platby, ale tam v podstatě žádná taková marže není. Tam nejsou žádné eh, částky takové, které se ne, nejsou naplánované, nějaké marže, eh, takže možná, že tedy nějaké ty faktury za rok 2013 nebudou zaplaceny a zaplatí se v roce 2014, ale tady přece potom nebude žádná marže, abychom mohli to upravit potom v kategorii 5 nebo v okruhu 5, pokud bychom případně po rozhodnutí soudu měli tedy zvýšit ty platy. Tak to tedy nevím, jak se to udělá to bude velice komplikované, nezávisle na tom, že eh, rada bude hledat nějaké fiktivní marže, někde bude dělat takové jakoby škrty, ale reálný výpočet je jiný. A jak tedy řešit potom všechny ty problémy? Děkuji. Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co eh, eh, eh, řekla kolegyně, předřečnice Gardia Sabal a děkuji paní Jensen, její úkol je velice těžký. A hm, je třeba nalézt takový mandát, který uspokojí všechny, musíme tedy být extrémně součinní. A jenom dovolte eh, dvě mikroskopické poznámky. První věc, kterou konstatuji, že tam žádná marše není. A jak právě eh, eh, říká Edial, tak zde, Eider, tak zde nemáme žádnou možnost, jak adaptovat ten rozpočet. My tady pracujeme na základě návrhu eh, rozpočtu, ale v podstatě tady vždycky se dohadujeme řádek pořádku a, a potom ten rozpočet eh, tedy se redukuje v běžných penězích, v běžných eurech, v běžné ceně eura, to je ne, neslíchané. A nové akce představují téměř 10% alokací v rozpočtu, to znamená, je to likvidační rozpočet, eh, protože tam máme hodně těch ralů. A takže eh, těch, a většina těch částek, které by se měly převést. Většina tedy e, těch částek na platby se dostanou do RALu. A třetí poznámka, vzhledem k, k, k některým politickým e, gestům nebo gestikulaci rady přímo, tak tam, tam oni e, tam tedy eh, přišli s těmi koncepcemi frontloading, backloading. Já mám tady o takovou otázku. Vy budete mít eh, k dispozici ten eh, finanční rámec, který se teď rysuje a já se ptám, bylo by možné, abyste dali k dispozici rozpočtovému výboru, ale možná i vůbec parlamentu jako takovému nějaký plán, na, celou, na celé, celou dobu trvání tohoto rámce, abychom viděli, jak ten frontloading a backloading bude fungovat. Protože já se obávám, my začneme frontloadingem a, eh, eh, eh, a pot, nebude to ale vyvážené po celou dobu toho rámce. A mm, to mm, bude taková fraška potom. A za, v posledních dvou, třech letech v podstatě mm, se někteří dostanou úplně do pasti. Když parlament dá svůj souhlas s nějakým víceletým finančním rámcem, tak to musí být rámec, který skutečně bude upřímný a e, seriózní. A když se podívám na e, ty velké částky, které se navrhují, e, pokud jde o frontloading a backloading, tak já si kladu otázku vůbec, bude to vyvážené na celou dobu šesti let? A pokud ne, no tak zatím na rok 2014 máme tedy eh, ten eh, eh, rozpočet, tedy, jak já mu říkám, likvidační, žádné marže, samý rest a liquideral. A když slyším tady kolegy, kteří říkají, že budeme mít problém s vyjednáváním, já myslím, že ne. Nebudeme mít žádnou, žádný problém s vyjednáváním, protože není o čem vyjednávat. V tom je ten, to neštěstí. A je třeba, abychom byli pečliví, bdělí. Backloading a frontloading, tak to se musí dostat do rámce, do toho víceletého finančního rámce. To znamená, že parlament bude tvrdě vyjednávat, pan předseda to ví, my jsme vyjednávali o tom víceletém rámci a potom pod záminkou, že se to v čase nějak dojedná, no tak potom budeme neustále dělat eh, různá, eh, eh, budeme tedy hm, přeskupovat ty prostředky a přesouvat a hm, hm, my Eh, pořád doufáme, že eh, se to nějak zlepší s rozpočtem a nakonec to skončí tak, jako eh, tak, že některé ty politiky mm, prostě budou zredukovány na minimum a třeba tady kolega hovořila o těch různých politikách, které jsou podstatné pro růst v Evropě a pokud to špatně skončí, no tak to mm, bude pro nás špatné. Takže komise by nám měla nějak říci v plán, jak plánuje tedy vyvážet ty účty, e, jednotlivé položky a to po celou dobu trvání víceletého rámce. Děkuji za tuto velmi významnou připomínku. A nyní má slovo Jutta Haug. Ja, danke sehr. Ich kann das natürlich auch... Děkuji. Já bych tady mohla zopakovat vše to, co jsem řekla dnes dopoledne, když jsme měli to setkání s agenturami. Omezím se pouze na to, že řeknu, že to, co komise nyní ve svém návrhu rozpočtu navrhla, není schůdné, tak to nejde konec. Dobře víme, jak eh, vypadá eh, rozpočet agentur, jak se sestavuje. Je tam eh, ten řídící orgán, který se dívá na ten víceletý plán, mají pracovní program. To je to, co my jsme v podstatě schválili. My jsme jim řekli, to je dobrý plán, postupujte takto a komise to také takto schválila. Oni pak sestaví rozpočet a řeknou, tolik peněz potřebujeme a pak eh, se obrátí na svá partnerská generální ředitelství a přes ta se to všechno dostane u generálního ředitelství pro rozpočet a tento ředitelství to v podstatě seškrtá. A to je náš plán. A já jsem dnes dopoledne řekla, že to je ten návrh, který máme. A já jsem řekla, že není možné, aby to takto dopadlo. A dobře víme, ze zkušenosti víme, že rád, rada to malé množství peněz, které dala k dispozici agenturám, že rada toto chce ještě seškrtat, znovu omezit. A právě nyní jsme na koordinátorech eh, projednávali naše stanovisko k rozšíření úkolů agentury pro námořní bezpečnost. To rozhodnutí jsme přesunuli na září. A to proto, protože pro ten problém, který jsme tam stanovili, který tam je, nemáme řešení. Tak to prostě je. My nevíme, jak to vyřešit. Já tomu říkám, já řeknu, není možné, aby oni to, co mají dělat, aby ty úkoly skutečně byli schopni plnit, když budou mít 6,5 milionů eur na no ta léta. To je nesmysl. jak tedy budeme postupovat? Pokud se budeme držet toho, co říká výbor pro dopravu, alespoň v návrhu toho zpravodaje, že to nebude o 6,5 milionů navíc, ale o 32 milionů navíc, tak i to je méně než to, co by potřebovala agentura, takže to je nerealistické. Co to tedy znamená? Jediná možná cesta je, že řekneme, že tolik peněz mají k dispozici, komise říká, že více prostě dát k dispozici nemůže, rada to celé ještě trochu seškrtá a nám pak nezbývá nic jiného, než říci, tomto případě my této agentuře seškrtáme konkrétní úkoly, prostě je agentuře odebereme. To je jediná možná cesta. Není možné dát agentuře více úkolů, protože jsou důležité a úžasné a skvělé, a pak nakonec agentuře říci, že to, na čem jsme se jako legislativici dohodli, co jsme rozhodli, nechceme zaplatit. Údajně jsou to ty stejné instituce. Jediné, co je pravda, to je to, co se říká o parlamentu, ale co se týče rady, tak to tam vůbec není pravda, protože ani jednotlivá složení rady o tom spolu nehovoří. A Dominik to již připomínal. Kdy dostaneme ten opravný dopis? Komise o něm ani nehovoří. Vůbec nehovoří o tom, že tady máme nyní díl, který se týká víceletého finančního rámce. A komise nehovoří o tom, že to, co navrhla jakožto rozpočet, vůbec není možné, že to není realizovatelné a že je třeba vypracovat opravný dopis. Oni o tom vůbec nehovoří. 1. a 2. sedmí zasedala rozpočtový výbor rady a komise velmi udivenému publiku tam vysvětlovala, kde tedy dojde k frontloadingu a kde k backloadingu. A vězte, k backloadingu dojde u Horizonu 2020 u Erasmu a pak ještě u CEFu. CEF. Energetika a doprava, jistě. A frontloading se bude dělat, protože tam ty peníze velice nutně potřebují, už v roce 14-15, u ITERu a u Galilea. Ano. Kdo si, myslíte si, že ty peníze, které jsme jaksi zbackloadovali, někdy uvidíme v těch rozpočtových poličkách, kde je chceme mít? Nemyslete si to. A úředníci z rady přikivují, jsou to všechno pouze úředníci. Není tam nikdo, kdo by nesl politickou odpovědnost. Nikdo. Je to skutečně, to jak pláči. Není možné to takto akceptovat. A když tam nemáme žádnou marži, a na radě si taky na to stěžují. Oni by chtěli mít marži u prostředků na platby. Proto oni škrtají všude platby. Tak, aby měli aspoň nějakou marži u plateb. Co se vlastně stalo s naším nástrojem flexibility, na který jsme se také dohodli? My jsme řekli, že ho můžeme použít, pokud dojde k něčemu, nepředví, co nebylo předvídatelné. Takže si myslím, že to vypadá čím dál tím hůře. Je to skutečně velice eh, nepěkný vývoj, když se tady hovoří o jistých rozpočtových souvislostech. A já skutečně nechápu, jakým způsobem, jak je možné, že komise se takto nechává vlastně vléci radou. Děkuji, je to. Pan Hartong? Děkuji, pane předsedo. Jistě vás nepřekvapí, že zastávám zcela jiný názor než kolegyně Hauk. Chtěl bych ovšem zareagovat na paní kolegyni Holmajerovou a ptám se, zda v otázce agentur vůbec má pocit, že je to tak nutné. Včera jsem od agentů dostali jsou informaci, a to v tom smyslu, že ty škrty u těch agentur oni nemohou akceptovat. Ale já tady zastávám lid, občany. A jsem hrdý na to, že mohu jménem občanů říci, že si myslím, že je skutečně strašlivé, že agentury něco takového říkají. Já mám velikou radost, že dochází k těm škrtům, k těm úsporám a jsem velice rád, že to dopadlo i na agentury. Merci, mon cher. Děkuji, drahý kolego. Pan Paul Rubik. Um Děkuji, pane předsedo, abychom eh, se vrátili opět k vážnému tónu. Myslím si, že jde o to, abychom ty skutečné problémy, které v Evropě jsou, abychom se na ně dívali a hovořili o nich seriózně. Myslím si, že dnes dopoledne jsme velice seriózně hovořili o programu Erasmus pro mladé podnikatele. Potřebujeme lidi, kteří převezmou odpovědnost za zaměstnanost, kteří skutečně se postarají o to, že v této oblasti dosáhneme pokroku. A já jsem velice hrdý na to, že že jsme dnes tady jednomyslně napříč všemi frakcemi v parlamentu se vyznali k tomu, že potřebujeme Erasmus eh, pro mladé eh, podnikatele a že to bude velice důležitý pro ten pro ten program pro mladé, těch 6 miliard a na tento Erasmus potřebujeme 350, asi 350 milionů. Já velmi věřím tomu, že to bude dobrá věc a že těch 20 milionů, které jsme naplánovali na ten první rok, pro nás bude i šance, jak získat na veřejnosti důvěryhodnosti. E, skutečně ty úkoly, které se přenáší na Evropskou unii a které spočívají v tom, aby zachraňovala ty záležitosti, kde členské státy selhají, prostě takto tady jsou. A my tady máme masivní selhání členských států v otázkách zaměstnanosti. A Evropská unie tady musí něco udělat a musí podat pomocnou ruku. A to je naším úkolem. Děkuji. Máme tady generálního ředitele eh, z komise. Eh, máme tady tu dotazy kolegů. Já bych jenom ještě připomněl jednu věc. Ta dohoda kterou jsme schválili, eh, tak tedy s, s irským premiérem a přece, za přítomnosti předsedy parlamentu, tak tato dohoda obsahuje některé prvky, které se musí promítnout do rozpočtu na rok 2014 a 15. Protože kromě frontloadingu který si přeje, což si přeje Rada pro rozhodnutí Rady Evropy, pokud jde o tu iniciativu pro mladé, to znamená na iniciativu pro zvýšení zaměstnanosti mladých, dohoda o víceletém rámci. To zahrnuje i frontloading pro tyto dva roky, který má být rozdělen mezi horizontem 2020, programem Erasmus Plus a programem Kosme. A pak tady máme opravný rozpočet k projektu eh, návrhu rozpočtu na rok 2014. A já bych položil jednu otázku. V rozhodnutí, která byla oznámena předsedou rady k té iniciativy pro mladé, předseda Evropské rady to řekl na tiskové konferenci, pak to zopakoval i eh, v parlamentu, hovořil o částce 8 miliard. Ve všech eh, prohlášeních eh, veřejných oficiálních se hovoří o šesti. Takže se chci zeptat, je, je teď více jasné, odkud budou pocházet tyto prostředky? je to další příklad té obecnější otázky, kterou tady zmínil pan Rike. To znamená, jestli budeme mít frontloading, jestli některé eh, prostředky budeme používat dříve. Samozřejmě toto je důležité pro rozpočtové orgány, pro, rozpo, pro radu i parlament, abychom teď aktualizovali ty základní stropy a podstropy pro celé období, které bude následovat po přijetí těchto rozhodnutí. Takže, pane eh, řediteli, můžete nám vyjasnit některé z těchto záležitostí? Děkuji. Ano, já se pokusím vyjasnit situaci. Pokud jde o velikost rozpočtu a to, že tam není žádná marže, to je mechanický výsledek stávající situace, které nyní čelíme. Teď na, před rokem 2014 ta čísla jsou známa, byla představena panem Levandovským. Jsme v situaci, kdy ty RAL jsou poměrně značné a jsou tu začátky programu pro období 2014 až 2020. Je jasné, že na začátku období jsou slabší potřeby financování než v pokročilejším stádiu, když jsou už jednoznačně identifikovány finanční potřeby. Takže je v úvozovkách eh, normálně běžné, že na začátku toho období je ten důraz hlavně na zaplacení těch účtů z minulosti. To vychází ze samotné logiky celého systému, s kterým pracujeme v rámci evropských institucí. Takže s ohledem na relativně skromnou výši těch pladeb není rozumné a není ani matematicky možné mít jinou marži než tu, kterou jsme navrhli. Otázka frontloadingu a backloadingu. Dovolím si dvě poznámky. V návrhu rozpočtu, který vám byl předložen, tak tam jsme nezapracovali jednou způsobení, které se týkalo programu, které byly zmíněny, Kosme, Erasmus Horizon 2020, čili tam bude určitá oprava, která bude předmětem opravného rozpočtu, opravného dopisu, který budeme mít k dispozici později v září. z toho pak e, vzejde jasnější představa o tom, na co se bude vztahovat frontloading a backloading 1A a 1B v těchto okruzích. E, tam se to bude týkat toho programu pro mladé. A ta částka, která se využije na začátku období, například v 1A, Kosme, Erasmus a 2020, to není částka, která by byla ztracena z, pro například Connecting Europe Facility. Je to částka, kterou posouváme do období trochu dál v tom období, kde nahradí částku, která byla původně e, plánována. Tyto částky budou tudíž nakonec eh, využity, budou skutečně e, vynaloženy, ale později. Proč jsme to tedy udělali? Jak říkám, je to proto, že tím pádem budeme moci optimálním způsobem využít prostředky na závazky, protože nám bylo vysvětleno, že v oblasti třeba energetiky implementace si vyžádá trochu více času, než se původně soudilo. Tedy v době, kdy jsme formovali náš návrh distribuce jednotlivých částek a kdy jsme rozhodovali o té eh, základní struktuře, o tom profilu. Takže teď budeme moci trošku znovu vyvážit ty eh, eh, prostředky na závazky, budeme moci optimalizovat jejich využití. Budeme tu mít opatření pro malé střední podniky, Erasmus a tak dále. A v příslušný vhodný okamžik budeme moci využít ty prostředky v eh, oblasti energetiky. To jsem chtěl jenom upřesnit, protože to považuji za důležité. Pokud jde o ostatní otázky, tak eh, tam domnívám, že už jsem, domnívám se, že už jsem odpověděl, ale pokud jde o ten opravný rozpočet číslo jedna, kde se bude řešit mimo jiné frontloading. Budeme mít také opravní rozpočet číslo dvě. Ten se týká zemědělství a který bude představen někdy v polovině října, jako obvykle. Tolik tedy pár stručných odpovědí, kterými jsem doufám trochu vyjasnil situaci. Děkuji. Děkuji těm 8 miliardám. 6 nebo 8? Ano, pokud eh, dovolíte. Odpovím ještě zároveň na otázku pana Rikeho. Ale na tu vaši také později. Takže k panu Rikemu. Máme ten dokument finančního pro, pro, programu, který je předložen souběžně s rozpočtem. Tady v tomto dokumentu máte vyloženy dotaz, eh, důsledky redistribuce těch závazků již se zohledněním fraudloadingu a eh, backloadingu. Tam máte pak černé na bílém ve veřejném dokumentu vyloženo, jaký to bude mít vliv. Pokud jde o 6 nebo 8 miliard, musím přiznat, že to je, není částka, která by zešla, že to není otázka, která by nějakým způsobem zešla z komise, ty částky, které já znám, nebo pokud já vím, tak je to 6. 6 miliard. O tom se hovořilo na úrovni našich nejvyšších orgánů. A to byla také předmětem dohody. Ale pokud bych tady měl trochu věštit, hádat, tak ty dvě miliardy navíc by možná mohly odpovídat té globální marži, té celkové marži, která by pak umožnila financovat některé operace v druhém období. To však je čistě osobní interpretace této částky. Děkuji. Bien, merci, monsieur directeur général. Je ne sais pas... děkuji, pane generální řediteli. Já nevím, zdali nás to mělo uklidnit, či naopak, že bychom měli být neklidní, když slyšíme, te, když slyšíme že váš výklad je stejný jako náš. A již mm, už určitou dobu v podstatě tady v podstatě se politicky recyklují pořád stejná čísla. Stejná čísla v podstatě slouží k tomu, že se prezentují různé eh, eh, priority eh, vždycky Evropskou radou, tedy vždycky jsou to stejná čísla, vždycky se tomu dá jiný obsah. Děkuji, pane zpravodaji, Moniko. Já, Monika má, Monika má naspěch a ještě by měla hovořit o té politice nemovitostí budov, takže teď skončím diskuzi o mandátu pro rozpočet příštího roku. Hned dám teď Začneme s eh, voting time, s hlasováním bod 27. Pane předsedo, budu velice stručná. Jedná se o dvě nekomplikované budovy. Ta jedna se sice nachází ve obtížném regionu, to je Angola, ale Evropská SVČ učinila vše pro to, aby se to upravilo rozumně. Celkově budeme mít vyšší náklady 400 tisíc eur ročně, ale je to nutné, protože ta stará budova byla skutečně již ve velmi špatném stravu. Uvnitř kanceláří z pracovníků byly generátory a byly tam obrovská ohrožení, jak bezpečnostní, tak zdravotní pro ty pracovníky. A proto komise po té, co SVČ několikrát eh, byl vyzván, byla vyznávan, vyzvána, aby to celé prověřila z hlediska bezpečnosti a zdraví pro pracovníky, a aby skutečně uznal, že to je naprosto nepřijatelné pro ty pracovníky. Takže SVČ byla vyzvána a k tomu, aby nalezla novou budovu. A tato nová budova pochází z roku 2013. Takže je celkově dražší ve srovnání s tou starou budovou, ale prostě odpovídá těm normálním požadavkům na bezpečnost a zdraví pracovníků. Takže v budoucnu platíme, budeme platit 1,6 milionů, ale máme mnohem méně vedlejších nákladů, ovšem to nájemné je prostě dražší. Pozitivní je, že ten pronajímatel sám převezme nákladny 1,127 milionů, to jsou náklady, které by jinak musela zaplatit sama SVČ takže to celkové je, je to z celkového pohledu finančně rozumné. Já navrhuji, abychom tedy tady k tomu nedávali žádný postoj. A druhá věc, to je pouze pro informaci. Pane předsedo, vedli jsme mnoho diskuzí o budovách v Lucemburku a já děkuji Evropskému soudnímu dvoru za to, že dříve tedy tím, že dříve opustil jednu budovu, tak nyní mohl Evropský parlament diskutovat s pronajímateli, protože najednou tam byly dvě nabídky a ne jenom jedna, což vede k tomu, že budeme mít ročně už, že ročně ušetříme 1,1 milionu a že se budeme moci nastěhovat do je nové budovy Geos za lepších podmínek, dříve než se konečně potom přesuneme do té nové budovy KAT. A tady máme krásnou částku, ušetřili jsme 5 milionů, to si myslím je něco skutečně pozitivního Není to další zatížení rozpočtu, ale polepšili jsme si, takže to nemusíme notifikovat, protože souhlasíme ze vším, co je levnější. Chceme jenom vědět, když dochází k něčemu, eh, k nějakému zdražování, ale pokud se něco zlevnilo, tak prostě jenom souhlasíme. Dobře, děkuji. Paní zpravodajko, zpravodajka navrhuje, abychom nepožadovali stanovisko k vytvoření eh, eh, delegace do Vandy když byl vysvětlen problém a obrovské potíže, skandální problémy, které existovaly, to je teď vyřešeno. A teď pokud jde o Geos v Lucembursku, tak zde jsme rádi, že tam došlo k úsporám a to díky eh, tomuto úsilí, které jsme vyvinuli dobře. A takže tom nebudeme muset hlasovat tedy, to jsme vyřídili, ale budeme teď muset vzít ta témata, o kterých se bude hlasovat. Bod 21. Politické plánování dlouhodobé tendence. Zpráva James Ellis. Takže vezměte si hlasovací seznam. Euh, peut-être aussi les cartes de vote a i kartičky. Voilà. Bien. Tout le monde a sa liste de vote. Všichni mají hlasovací seznam. Dobře, takže zpráva James Ellis, pozměňovací návrh 2. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji. Bude proti? 1, 2, 3. Zdržel se někdo? Přijat. Na, můžeme vzít návrhy, tři návrhy, 3, 4, 5, Ferreiry, zpravodaj proti. Vememe unblock, dobře. Kdo je pro? Paní Suza proti. Všichni zdržel se, jsou zamítnuty. Návrh 6, Gustavson Matera Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Hodně, zdržel se, zamítnuto. A potom jeden kompromis. A including the wider research community, včetně této věty, both inside and outside a tak dále. Takže kdo je pro? Tento kompromis proti. 1, 2, 3, zdržel se. Přijat. Takže to nám pokrývá i návrh 7 teď a návrh AFKO. A můžeme přejít k 8, návrhu 8. 8 a 9 kalfin dohromady. Dobře, zpravodaj je pro, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Pan Hartong zdržel se, nikdo se nezdržel, jsou přijaty. A teď recitals. Máme zde návrh Gustavson Matera, zpravodaje pro, kdo je, tedy návrh jedna, kdo je pro, proti, 1, 2, 3, zdržel se, přijat. E, stanovisko Regi, máme o tom hlasovat? A to je takové divné tedy, ale dobře. Tak budeme. Jestli chcete, tak můžeme. Dobře. Regi 1. Spravodaj se nelíbí. Kdo je pro? proti. 1, 2, 3, 4. 2, ta zpravoda ještě. Zdržel se. Jeden je přijat. Ale teď máme regi 2, 3, 4, 5. O těch se nebude hlasovat, jsou úplně mimo hru tady. Netýkají se tématu. A 6, 7 unblock. Ne unblock, takže regi 6, zpravodaj je proti, kdo je pro? A proti. Hodně. Zamítnut. Regi 7, kdo je pro? Zpravodaj je taky proti. Proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zdržel se přijat. Rovněž přijat. Regi 8 a 9 můžeme dohromady. Zpravodaj pro. Dobře, 8, 9, kdo je pro? Proti. 1. Zdržel se. 1 se zdržel. Přijaty. A Avko. Avko, dobře. Avko 1, 2, en blok. Ano, kdo je pro? Zpravodaj pro, proti 1, 2, 3, zdržel se, přijat, přijaty. Jeden kom, máme zde kompromis velké B, text máte před očima, kde je pro, proti, 1, 2, 3, zdržel se, přijat. A takže teď nový odstavec 5a. Avko. 3 a 4 jsou již v kompromisu velké B. A v AVKO 5 částečně spadá do nového odstavce 5, ale můžeme o něm hlasovat jako doplnění. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden, dva, zdržel se. Přijat tudíž jako doplnění. doplnění. A AVKO 6 nyní, 7, no AVKO a to je také vlastně doplnění. Takže zpravodaj je pro. Avko 6. to je pro? Proti? 1, 2, 3, 4, 5. Zdržel se. Děkuji. Přijat. Avko 7. Opět doplnění. Zpravodaj je pro. Kde pro? Proti? Jeden proti. Zdržel se. Jeden se zdržel. Přijat. Avko. velké A protože to je úvodní ustanovení, kde je pro, proti, zdržel se, přijat rovněž přijat závěrečné hlasování, takže pokud máte kartičky, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Aha, neumíme. Ano, ano, ano, to hlasuje samo. To je pěkné. Máme stroj, který hlasuje sám. Takže 23 pro, 3 se zdrželi. Blahopřeji Jamesovi Ellisovi k tomuto vynikajícímu výsledku. A nyní přejdeme ke zprávě kolegy Kotyni. Organizace výběrového šetření pracovních sil ve společenství. Co? The community. Intéressant ve společenství. To je zajímavé, to ještě existuje společenství. Nevíme, o jaké jde společenství, ale nevadí. Návrhy 2 a 3 amblok. Dobře. Zpravodaj je pro, je pro. Děkuji, proti. 1, 2, 3. Zdržel se. Nikdo se nezdržel. Přijato. A úvodní ustanovení. Návrh 1 zpravodaje, kde je pro proti, jeden dva tři. zdržel se, přijato. A nyní elektronicky závěrečné hlasování. Dvacet osm hlasů, ale dvacet sedm, jenom hlasuje. Ten 28 by se možná mohl probudit. Ne, nechce hlasovat, dobře. Takže Konec hlasování. Konec hlasování 24 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji. Blahopřejeme Jean-Louis Cotigny. A nyní přejdeme k, ke zprávě Juty. Ne, ne, ne, rozhodli jsme se, že to odložíme. Jenom, aha, jenom, jenom Emza. Takže 23, bod 23 ten je odložen, ale budeme hlasovat o Europol, Europolu. Ano, to ano. Agentura pro spolupráci v oblasti a tak dále. Europolu. O Europolu nyní. Tady je to trošku komplikované. To je velmi komplikované. Jde o policii, tak je to komplikované. Máme zde pozměňovací návrh 5 a 11, kde budeme hlasovat společně, ale je třeba hlasovat ve třech částech. První část. Je to společný text, ano, pro pozměňovací návrh 5 a 11. Dobře. První část. Kdo je pro? Proti? 1, 2, 3. Zdržel se? Přijato. A nyní eh, za druhé je třeba hlasovat o doplnění in the agency's budget. Toto doplnění kde pro? Proti? Aha, říká pan předseda, prověříme elektronicky. Tak hlasujte, prosím. Ten, kdo usnul, se ještě neprobudil, tak konec hlasování. 12 pro, 14 proti, jeden se zdržel, takže eh, zamítnuto. A máme hlasovat tedy i o třetí části, i takto? Dobře, pořád platí všechno. Třetí hlasování, které se týká těchto dvou návrhů, a je to návrh, ústní návrh zpravodajky, vypustit výraz end accounting. kde pro? Proti? Jeden, dva, zdržel se, přijato. Jeden se zdržel, ale přijato. Dobře, takže to jsou tyto dva první návrhy a nyní návrh 6 zpravodajky. Kdo je pro? Proti. Jeden proti, zdržel se, přijato. Návrh legislativního usnesení. Zde máme k tomu tři návrhy zpravodajky. Můžeme hlasovat o nich unblock. A zapomněl jsem na čtyřku. Recital. E, návrh čtyři zpravodajky pro, proti. jeden dva tři. Zdržel se. Přijat. A nyní teď návrh legislativního usnesení. Můžeme hlasovat e, o třech, o všech třech amblok. Kdo je pro? Proti? Jeden proti. Zdržel se. Přijato. Návrh. Aha, teď možná můžeme všechny návrhy Holmajer vzít dohromady. Zpravodajka pro. Dobře. A mezi tím jsou nějaké ústní pozměňovací návrhy. Já myslím, že se v tom vyznáte. Takže 7, 8, 9, 10 pro. Proti. 1, 2, 3. Zdržel se. Přijato. Jeden se zdržel. Přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. Elektronicky závěrečné hlasování. Aha, Salvadore. E, funguje to, on poklepal, funguje a takže zase ale ten jeden pořád ještě spí. Konec hlasování, 23 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, přijato. Blahopřeji naší zpravodajce Jutě Hau. A ještě máme tady ty transfery různé. Ne, Giovanni Lavia tedy. Il a... On and uh, Lavia. OK, donc tout a été expliqué. Ah, takže všechno už bylo vysvětleno dnes ráno. Toto no, to je vynikající. To je vynikající. Když já nepředsedám, tak to jde všechno velice rychle. Tak stačí jenom hlasovat. Takže jeden po druhém. Ano? Všichni jsou spokojeni, vynikající. Dobře. 16, hmm, dek 16, kdo je pro? Proti? 1, 2, 3, zdržel se. Jeden se zdržel, přijato. 17, kdo je pro? Proti? Jeden proti, dva proti, zdržel se přijato 18. Kdo je pro? Proti? Jeden proti. Zdržel se? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Jeden proti. Dva proti. Zdržel se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Nikdo? Zdržel se? jeden se zdržel, přijato. A nyní jiné other sections, ostatní oddíly, Derek Wogan. Taky dnes ráno všechno vysvětlil výborně. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Závěť, Derekova závěť. Zdržel se. Žád, nikdo se nezdržel, přijato jednomyslně. Building policy je vyřízená, takže žádné hlasování už nemáme před sebou. Vyřízeno. Což neznamená, což neznamená, že jsme skončili se schůzí. A ještě tady máme některé body, kterými se bude věnovat velice rychle. Ty probereme rychle. Bod 8 víceletý finanční rámec vlastní zdroje. Já myslím, že e, tím jsme se hodně zabývali s koordinátory, včera na kontaktní skupině, před chvíli ještě také. A e, Jean-Luc, zpravodaj, tady zůstal ještě, takže já bych tu situaci schrnul pod jeho kontrolou a to následovně. Takže Eh, hlasovali jsme o usnesení v plénu a získali jsme velkou většinu, hm, daleko větší než prostou většinu jsme získali a bylo potvrzeno, eh, byla potvrzena hm, dohoda nebo souhlas, který parlament dal, tedy já a předseda Schulz. My jsme minulý týden vyjádřili schodu na tom mini summitu podle článku 324 smlouvy o fungování EU, e, který se týká rozpočtu, rozpočtového vyjednávání. Ale v tomto usnesení tak tam jsme vyslali určité politické signály a upřesnili jsme, že závěrečné hlasování to je v podstatě jediné právní, právně závazné hlasování, které se bude týkat celé té dohody. A to bude hlasování, které se bude týkat nařízení o víceletém finančním rámci a o interinstitucionální dohodě také bude toto hlasování. Toto hlasování ale e, nastane až později, až po dovolených. E, e, datum ještě není stanoveno zatím, ale e, v okamžiku, kdy parlament bude mít ujištění, jistotu, že druhá tranše opravného rozpočtu o platbách za rok 2013, tedy těch 3, 3, milion, 3 miliony 900 milionů, že to bude odsouhlaseno a na druhé straně parlament také bude mít úplnou jistotu, bude ujištěn, že eh, vyjednávání o legislativním návrhu e, budou mít hladký průběh. Zástupce litevského předsednictví, který minulý týden přišel na konferenci předsedu výboru, tak e, vyhodnotil asi 70 návrhů, e, které je třeba formálně přijmout za litevského předsednictví Eh, z titulu tedy politik, které se financují z unijního rozpočtu. A dále ještě na schůzi koordinátorů jsme skonstatovali, že všichni koordinátoři souhlasí s tím, aby tedy pokud jde o konec celého toho řízení, té procedury, tedy do přijetí víceletého rámce a po přijetí, pokud k tomu dojde. Pracujeme s touto hypotézou, samozřejmě vzhledem i k tomu hlasování, které proběhlo na poslední plenárce, tak je žádoucí, aby parlament a především rozpočtový výbor v, souvislo, v součinnosti s výborem AFKO, aby vyvodili politická ponaučení, aby se politicky poučili z vyjednávání a protože výsledek toho vyjednávání je pro nás velkým zklamáním. Způsob, jak Evropský parlament eh, byl sto zasahovat do stanovování finančního rámce na příštích sedm let, eh, to je velice frustrující, je to zklamání a je to neslučitelné, podle mého soudu, neslučitelné duchem Lisabonské smlouvy. Formálně jaksi je litera splněna, ale duch smlouvy nikoliv. Zdá se, že způsob, jak věci probíhaly, tak to vedlo k tomu, že vlastně významnou měrou se oklestila rozpočtová pravomoc parlamentu i u rozpočtu eh, ročního, jak řekl Dominik Rike. Protože když ty stropy, ty limity jsou velice nízké, no tak vlastně, ve fina, vlastně to je jako kdybychom tedy již od teďka eh, si stanovili ten eh, rozpočet na sedm let dopředu, protože tam ten manévrovací prostor je téměř nulový, slabý. A způsob, jak to proběhlo, tak to vedlo k tomu, že se v podstatě i oklestila spolurozhodovací pravomoc parlamentu, tedy našich kolegů i ostatních výborů. Ještě nemůžeme dělat bilanci, protože ještě nám zbývá 70 věcí k vyjednání, ale víme, že u určitých významných návrhů, legislativních návrhů, které se týkají těch nejvíce nákladných, drahých politik, ať je to e, soudržnost, e, zemědělství, doprava, Horizont 2020, Erasmus a tak dále, tak víme již teď, že vlastně irské a nyní litevské předsednictví, které vyjednává e, s delegacemi parlamentu, tak mají za to, že vše, co bylo řečeno v závěrech Evropské rady z 8. února, tak to je jaksi vytesáno do kamene, že tam není žádný manévrovací prostor a e, v těchto oblastech všechno probíhá, jako kdyby legislativní pravomoc měla pouze Evropská rada, tedy orgán, u kterého uznává Lisabonská smlouva sice existenci, ale kde Lisabonská smlouva zakazuje, že by měl hrát legislativní roli. Evropská rada nemá hrát legislativní roli. To je obrovský politický a institucionální problém. My jsme se dostali do takové situace, že parlament prostřednictvím svého usnesení akceptoval výsledek, pokud jde o e, tedy ten rozpočtový rámec, ale zároveň všichni koordinátoři dospěli k závěru, že nemůžeme nevyvodit důsledky a ponaučení, z této situace, z tohoto výsledku a že je to naše povinnost, morální a politická povinnost to říci, deklarovat a, a i e, a i následujícímu parlamentu, budoucímu parlamentu předat formální doporučení, aby to věděl a vzal do úvahy hned E, e, při té první revizi, kterou stanovuje ten finanční rámec, tedy v e, roce 2016 a začne se to aplikovat z roku 2017. Takže za prvé využijeme zprávu, kterou připraví AFKO. AFKO je ten příslušný výbor, který vytvoří zprávu k interinstitucionální dohodě. Takže to je příslušný výbor, který má na starosti tuto zprávu a my, my vypracujeme pro výbor AVKO stanovisko a zároveň Rovněž můžeme navrhovat pozměňovací návrhy výboru AFKO s tím, že zpráva AFKO je velice stručná, pokud jde o tu hlavní část. V podstatě je tam jeden článek, eh, který říká, že parlament souhlasí s interinstitucionální dohodou a tak dále, ale eh, pokud jde o úvodní ustanovení, tam můžeme předložit pozměňovací návrhy a takže my případně tedy kromě stanoviska vypracujeme pro výbor AVKO pozměňovací návrhy. Za druhé, spolu s koordinátory jsme rozhodli, že Eh, vytvoříme zprávu z vlastní iniciativy, eh, kterou, eh, která bude svěřena zpravodaji a ve spolupráci s výborem AVKO uvidíme, zda budeme aplikovat článek 50 jednacího řádu, to je jedno. Cíl je okamžitě po závěrečném hlasování, abychom tedy Eh, tedy nějakým způsobem eh, tedy nezasahovali do toho zahlasování, tak hned po hlasování zpravodajové začnou pracovat na zprávě z vlastní iniciativy o tom, jaká ponaučení vyvodit mm, z, této, mm, z tohoto řízení, co vylepšit, co má parlament požadovat a získat do budoucna. A to především, eh, co bude nezbytné pro tu příští revizi tak, aby toto bylo tedy potvrzeno na plenárce ještě do konce funkční období. Já bych tak to viděl na začátku roku 2014, protože se obávám, že vzhledem k, k datu příštích evropských voleb na začátku jara, tak asi už všichni budou trochu rozběhaní a budou mít jiné starosti, než trávit čas zde v parlamentu. Takže na tom jsme se dohodli s koordinátory a já se teď dívám, zda někdo chce něco doplnit nebo má nějakou otázku či připomínku na zpravodaje. Ne? Dobře. Tak, děkuji. A takže tak to uděláme. A potom zde máme bod 17 Katrin Trautmann která nás postila svou přítomností, takže ona řekne nám, jak je to s evropským semestrem. Děkuji, pane předsedo. Bude to nesmírně stručné, protože obsah eh, této zprávy o evropském semestru znáte. Není až tak odlišný od toho, který jsem předkládala předtím. A vzniklo to v době, kdy jsem se snažila přidat další stavební kámen do naší struktury, tak abychom eh, měli uspokojivý výsledek. Bylo tam několik aspektů. Já eh, samozřejmě Samozřejmě bylo potřeba předložit eh, některé pozměňovací návrhy, ale je tu jeden bod, který chci zdůraznit. Vím, že náš eh, výbor je eh, většinově podporuje. Členské státy tedy eh, zvažují tu finanční účast na rozpočtu v rámci konsolidaci jejich úsilí a přejí si, aby toto bylo vzato v potaz v v, celkově v procesu evropského semestru. Je to bod, který zatím nebyl příliš probrán mezi hlav, na úrovni hlav státu a vlád. Jinak k obsahu jako takovému nemám nic, co bych obzáštěla vypíchnout, kromě bodu 7. V němž trváme na vlastních zdrojích. A i to je něco, co musíme připomínat ve stávající diskuzi po té, co zaznělo o účincích frontloadingu a backloadingu na finanční perspektivy. Pane předsedo, tolik stručně. Nebudu se teď eh, vracet ke jednotlivým obsahovým bodům této zprávy. Děkuji, drahá kolegyně. Využijte této příležitosti k tomu, abych vám řekl, že jsem byl včera přizván v rámci francouzského valného schromáždění, abych se účastnil zasedání výboru pro evropské záležitosti našeho parlamentu s eh, obdobným výborem litevského parlamentu. A litevská strana nás informovala o datu prvního setkání mezi parlamentního zasedání podle článku 13. To je ten takzvaný fiskální kompakt a tak dále, čili to je něco, co musíme sledovat. Náš výbor Ekon je primárně zodpovědný za tuto záležitost, ale týká se to i výboru našeho. Katrin, prosím. Pane předsedo, já bych tomu ještě připojila něco ústně. Není to v té zprávě. Ale uskutečnilo se několik setkání s příslušnými výbory a bylo by dobré před, tou mezi, před tím meziparlamentním zasedáním, abychom trošku vyladili situaci a aby nás výbor Ekon dostatečně v předstihu konzultoval, abychom mohli skutečně Eh, se shodnout na společné pozici, protože musíme každopádně jednoznačně potvrdit roli našeho parlamentu v momentě, kdy eh, je tu určité eh, pokušení ze strany národních parlamentů se prosadit, takže je to něco, co je velice citlivé a bylo by dobré sdělit jasné poselství v tomto směru. Děkuji. Připomínám, že ke zprávě Katrin Trautmann lhuta provozňovací návrhy je 30. srpna, hlasování 18. září ve výboru pro rozpočet na výboru Ekon 30. září na plenárním zasedání 2. října. A beru v potaz toto doporučení Katrin Trautmann, aby nás Ekon dostatečně v předstihu konzultoval. Příští týden budou někteří z nás na delegaci ve Washingtonu souběžně s um, lidmi z výboru Ekon, ovšem oni te odmítli se s námi setkat, protože řekli, že nejdou do Washingtonu, aby se setkali s námi, ale s Američany. Takže najdeme nějaké vhodnější, příhodnější místo k výměně názoru s našimi drahými kolegy z výboru Ekon. Pokud nejsou další připomínky, můžeme přejít k dalšímu bodu, který velmi leží na srdci Salvadorovi a to je bod číslo 15, který se týká mobilizace prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to žádost Lombardie. Pane předseda, budu velice stručný, protože v podstatě je to argumentace jako vždycky. Jde o, eh, eh, o Lombardii a jde o sektor inteligentních telekomunikací. Jde o dopad hospodářské krize opět a o eh, globalizaci. Eh, zde to vedlo k tomu, že došlo k 529 eh, propuštění v podnicích Lombardy a to vedlo k tomu, že 400 80 eh, pracovníků zůstalo bez práce. Máme zde opatření, která se eh, spolufinancují z Evropského fondu pro přizpůsobení. Lombardie je jedna z nejvíce průmyslových a prosperujících oblastí v Itálii a v podstatě tam ten dopad na tyto technologické sektory, high-tech sektory mm, je eh, dopad velice tvrdý tedy tak proto se zde navrhuje eh, mm, mm, tato pomoc. V podstatě jde o to, že eh, mm, jenom jsem chtěla připomenout rozpočtovému výboru, že v podstatě tady jenom potvrzujeme rozhodnutí rady, to znamená odblokovat eh, rozšíření té klauzule, která se týká hospodářské krizi, kdy lze tedy čerpat z tohoto fondu pro globalizaci. Zde 8. února rada přijala rozhodnutí, které nebylo citlivé, rozhodlo eh, drasticky snížit prostředky mm, právě určené pro tento fond eh, v novém období. A případy, jako je třeba Lombardie, nám však ukazují, že to je eh, na opatření velice jaksi eh, eh, velice užitečné, protože to je vlastně osobní pomoc těm osobám, které se ocitnou na dlažbě a je to vlastně i z důvodu globalizace. Takže v tomto případě zde nejsou nějaké zvláštní okolnosti, takže to jsou e, věci, které normálně náš výbor e, by měl odsouhlasit. Děkuji. Děkuji. Eider, velice malá poznámka, protože na posledním trialogu hm, Naštěstí tam jsme se dohodli, že opět e, zahrneme jako kritérium právě hospodářskou krizi, jako kritérium pro čerpání z fondu pro globalizaci, takže zde eh, my, eh, my předložíme tedy pozměňovací návrhy k tomu, ale samozřejmě hlasovat budeme pro. Děkuji. Žádné další připomínky. Takže pokud jde o harmonogram, tak lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 29. srpna. MPL o tom bude hlasovat 18. září, my také 18. na plenárním zasedání v říjnu prvního nebo druhého. Přecházíme 14. Dominik Rike bude hovořit o e, týká se to tedy EGFD, Tomaso automobily. Děkuji. Čili z Lombardie se přesouváme do Toskánska, ale jinak je to prakticky totožná záležitost, totožné téma. A tady jde o automobily, je to taková krize v krizi, dala by se říct. V tom obecném kontextu globalizace víme, že je tady také krize automobilového průmyslu, je to spojeno s dalšími eh, kroky, které se řeší na evropské úrovni. A tady eh, to maso tedy už dlouho vyrábí takový luxusní model a teď v průběhu krize musí eh, provádět restrukturalizaci. A je tu ta eh, společnost Pina Farina, se v podstatě z, z 500 zaměstnanců již teď už má jenom pár a eh, přechod na automobily luxusnějšího charakteru eh, nebyl pro firmu příliš úspěšný. Po krizi 2007-2008 to šlo opravdu špatně. Pak eh, v dubnu 2012 eh, došlo k likvidaci a pak bankrotu v létě 2012 a pak Eh, došlo k založení nového eh, podniku, to se týkalo 1300 zaměstnanců. A asi víme, jak potom, jak je známo, jak reagovaly italské eh, orgány. Teď je tedy tady tato žádost schválit v rámci eh, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci tuto žádost převzetí 50% této operace. Je to 2 miliony, přes 2 miliony 500 tisíc a já se kloním k tomu, abychom vydali pozitivní stanovisko k této žádosti. Děkuji. Ano, děkuji, kolego. Ano, pro naši generaci. De Tomaso bylo skutečně prestižní jméno. A víme, že tu došlo k té nehodě v Monte Carlo se smrtelnými následky, tehdy na to si vzpomínáme. Takže tady je žádost o využití prostředku pro přizp- z fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to něco, co radě trochu uniklo, nám však nikoliv. Připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 29. srpna a stejně jako u předchozího případu se bude hlasovat na výboru EMPL a pro rozpočet 18. září a pak pravděpodobně na plenárním zasedání v říjnu. Nyní další bod, což je bod 18, je to zpráva EDER o finančním řízení pro některé členské státy, které jsou postiženy a ohroženy závažnými obtížemi. EDER. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to mohu vysvětlit, vysvětlit tedy cíl Eh, tohoto stanoviska velice stručně, i když je to výbor, je to tedy eh, stanovisko rozpočtového výboru, tak v podstatě se dotýká samotné filozofie Fondu soudržnosti, proč existují tyto fondy a proč vůbec máme politiku soudržnosti, tak pokud to pochopíme, tak i pochopíme potom opatření, která navrhují. Fondy soudržnosti byly vytvořeny jako výraz solidarity Evropské unie a to především s regiony, eh, které Eh, jsou chudší, proto aby se rozvějeli a potom v okamžiku krize, kterou zažíváme teď a především v okamžiku, kdy tyto regiony vlastně nemají peníze ve svých národních rozpočtech, aby mohli investovat do politiky růstu a zaměstnanosti, tak já myslím, že to je na Evropské unii a našem parlamentu, abychom pomohli a tím, že změníme normy tak, aby to bylo možné. A proto v tomto stanovisku navrhuji dvě eh, linie našeho působení. Jednak rozšířit eh, pravidlo NMS 3, eh, to, na tom se již dohodla rada na období 2014 až 2020, to bude vlastně základ i do budoucna. Takže mm, toto eh, pravidlo již eh, eh, se použilo pro Rumunsko a Slovensko, ale bohužel Nejenom tyto dvě země mají problémy s čerpáním fondu soudržnosti a i nejsou jediné země, které e, jsou v tom riziku, že nebudou e, schopny tedy e, řádně absolvovat, využít tyto fondy a proto navrhuji, aby všechny členské státy, tedy, ne, protože tak to stejně bude potom v tom příštím programovacím období, aby mohli toto pravidlo využívat. A obecně Mm, jestli si pamatujete, již jsme eh, i změnili to, eh, tu míru spolufinancování. A to právě i v krizi řada regionů není schopna vůbec dát do toho tu vlastní část z titulu spolufinancování. Jsou některé země, eh, které byly i pod evropským dohledem, které v podstatě nejsou schopny právě spolufinancovat a tudíž čerpat. Proto jde o to jim dát tu možnost, aby mohli čerpat z fondu soudržnosti. Já myslím, že toto opatření je třeba rozšířit, paušalizovat, eh, protože se to netýká pouze těchto zemí. Ne pouze tyto země mají problém s čerpáním eh, z fondu a tedy je třeba rozšířit toto opatření i na další země, které, eh, proti kterým se vede řízení z důvodu nadměrného rozpočtového schodku. Takže eh, víme přesně, které země to jsou a je to, myslím, kritérium velice objektivní, konkrétní. Takže já v tomto stanovisku navrhuji tato dvě eh, opatření a eh, budu čekat případně na připomínky Eh, kolegů a doufám, že budeme hlasovat ano pozitivně, protože v podstatě to je opatření, nebo to jsou opatření, která pomohou řadě z členských států. Děkuji, Aider. Má někdo nějaké otázky, poznámky na zpravodajku? Ne, není tomu tak, tudíž připomínám, že pokud jde o zprávu EIDER, eh, tak deadline pro pozměňovací návrhy je 29. srpen 18 hodin a budeme hlasovat ve výboru rozpočtovém 18. tak aby výbor REGI mohl hlasovat 23. tak abychom mohli o tomto návrhu hlasovat na říjnové plenárce. Dobře, ještě nám zbývá poslední bod na programu a to je bod 16 E, to je stanovisko našeho e, výboru pro výbor AFKO, týká se to sídel institucí. E, zprávu, zprávu dostal náš kolega Alvoro, který měl vážnou nehodu a máme ale dobré zprávy o jeho zdravotním stavu. Naštěstí, bohužel, ale ještě tu s námi není teď. A bylo mi řečeno, že Jan Mulder, se vrátí? Jak? Pěšky? Na kole? Ne, v, v autě Tomaso. V autě de Tomaso. Takže harmonogram pro zprávu o je to stanovisko, pardon, stanovisko o sídlech orgánů, to je, mm, takže tady my jsme dostali otázku, zdali parlament by měl mít více sídel. A jak je to tedy s tím jednotným sídlem. Zajímavá aritmetická otázka. A tady je obrovské napětí, teď čekáme na Jana Muldera, až dorazí a jakmile tedy eh, nám přednese hm, eh, prezentaci, tak řeknu ještě předtím, že deadline je velice těsný. 16. červenec je lhůta pro návrhy. Pokud chcete třeba navrhovat některá další nová sídla, tak je navrhněte do 16. července. A budeme hlasovat 5. zde ve výboru, tak aby AFKO mohl hlasovat 17. Vy chcete slovo? Poznámku máte? Ano, já doufám, že Jan Mulder dorazí, ale teď, když čekáme, tak jenom bych řekl pár slov. Za prvé, jsem rád, že vidím, že jsem Mm, že eh, Alexander Alvaro byl schopen eh, vypracovat tuto zprávu, tak já doufám, že ho brzy uvidíme eh, i osobně zde ve výboru. A já myslím, že trend této zprávy nebo to, to stanoviska je dobrý, i když je to velice krátké stanovisko. Stanoviska jsou vždycky krátká, takže já a další kolegové hodláme předložit určité pozměňovací návrhy a to především, abychom více zdůraznili ty striktní rozpočtové aspekty této věci, protože musíme trochu hlouběji se podívat na reálné náklady a objasnit si sběrem parlamentu toto tak abychom skutečně měli eh, eh, aktuální a spolehlivá data, spolehlivé údaje o mm, eh, tom, co ta sídla stojí. Takže k tomu předložíme pozměňovací návrhy a doufám, že dostane se nám vaší podpory. Děkuji. Výborně, děkuji. Já myslím, ano, že rozpočtový výbor právě má tuto svoji roli, to znamená, má precizovat čísla, má přesně eh, poskytovat eh, nejexaktnější hodnocení, kolik co stojí, kolik stojí stávající systém a třeba potom vypočítat tu hypotézu, kdy třeba budeme mít jedno sídlo a jaké náklady budou na to jedno sídlo a jaké tedy respektive budou úspory. Protože zde u tohoto tématu jsme slyšeli nejrůznější eh, analýzy a jako velká celebrita, velká hvězda přichází Jan, my jsme se pokusili tady nějak zatím eh, zaplácnout eh, ten čas v očekávání našeho zpravodaje, takže Jane, prosím, kdyby si nám řekl, jak je to eh, s tímto stanoviskem, který zde předneseš, které zde předneseš za Alexandra Alvara, týká se to rozpočtových důsledků určitého počtu sídel parlamentu a případně, kdyby si měl nějaké novinky o zdravotním stavu Alexandra, tak to nás také bude zajímat. Mohu vám dát jas, jasnější odpověď, tedy budeme zpátky v září. Uh, jinak k problematice, kterou zmiňujete, k sídlu parlamentu. tak politika je věc, která, myslím si, jednocuje eh, všechny a to je jednotné sídlo. Sdílím ten názor, který vyjadřuje Alexandro Alvaro již řadu let. A to je také hlavní podstata této zprávy. Budeme představovat řadu dalších pozměňovacích návrhů k té zprávě a podrobně specifikujeme eh, podrobněji, než je to teď uvedeno, ale obecné doporučení je, že je lepší pro Evropskou unii mít jedno sídlo. Je už pozdě, takže těžko to mohu vyjádřit jednodušeji a stručněji. Ano, děkuji. K tomuto tématu. Role rozpočtového výboru je vyjasnit čísla. Je tu samozřejmě politický postoj, který je, se řeší spíš v rámci výboru AFKO. Ale my máme řešit čísla. Slyšeli jsme velmi různorodá, někdy až fantastická hodnocení a odhady. Ale jakmile výbor pro rozpočet vyjádří svůj názor, tak pak se bude diskutovat na základě jednotného jediného čísla, které by mělo vzejít z výboru pro rozpočet. A o tom pak bude probíhat eh, další již politická debata. Eider. Eh, děkuji. Chtěla bych tomu tuto poznámku. A jde to přesně tím, co směrem, co tady bylo řečeno. Existují velice různé studie, které předkládají velice různá čísla, někdy skutečně protikladná, takže je to často velmi subjektivní přístup k tomuto velmi ořehavému tématu. Každý tam má svůj vlastní násvor, svůj vlastní přístup a my jako výbor pro rozpočet bychom skutečně se měli snažit být co nejpřísnější v otázce těch čísel. Předložit skutečně objektivní čísla, aby si každý mohl zvážit sám pro sebe, zda je z rozpočtového hlediska pro jedno sídlo či ne. Hovoříme tady o jednom jediném sídle, o této možnosti evropských institucí, ale v zásadě jde o jedno sídlo Evropského parlamentu. V Lucembursku se často říká, Jedno sídlo tedy znamená, že se nepojede už do Štrasburku, ale bude se pracovat ve Štrasburku. Ale pak tady máme Lucemburk, to je třetí sídlo Evropského parlamentu. Pokud rozhodnutí bude znít jedno sídlo, pokud si nezachováme ani Lucemburk, tak to samozřejmě musíme zohlednit v těch číslech, která předložíme. Pokud bychom měli celý Lucemburk, veškeré té úřady a úředníky přesunout sem, tak by to samozřejmě rovněž znamenalo faktor, který je třeba pak zohlednit při těch výpočtech. A ještě další poznámka, zcela nezávisle na konečném postoji. A na té otázce, zda skutečně někdy budeme hlasovat o tom, či chceme soustředit naši práci na Brusel. Možná bychom mohli prosadit to, že Rada bude souhlasit se změnou smluv. Ať se již rozhodneme jakkoliv, vždy musíme zohlednit a vždy musíme myslet na to, že Štrasburg je sídlem Evropského parlamentu, protože něco znamená v rámci evropského projektu. Je to symbol pro usmíření, pro budování Evropy a není možné prostě přijít a celé to tam zavřít. Ale možná by bylo možné zvažovat nějaké nové využití té štrasburské bydovy, nějaká vyjednávání s francouzskými orgány. Tedy, pokud se skutečně rozhodneme na to, že vše přesuneme sem, tak musíme pomýšlet na to a zohlednit to, že musíme eh, nějakým pokojným způsobem dohodnout potom s francouzskými orgány eh, to, co učiníme s těmi štrasburskými budovami, jak to dále využijeme. Děkuji, Katrin. Ano, pane předsedo. Já teď nechci uh, hovořit o samotné meritu věci, ale se Sylvie Guillaume s naší delegací jsme předložili pozměňovací návrh ohledně nutnosti disponovat objektivními čísly. K číslům mám dva postřehy. První spočívá v tom, že musíme mít čísla přesná, protože má zkušenost u této debaty je taková, že je možno eh, vypočítávat ta čísla jiným způsobem. Čili my musíme mít jasno i pokud jde o výpočet toho, kolik stojí naše budovy, včetně platby eh, za nákup případný další budovy, což se týká tedy období, která nejsou zrovna krátká, ale mají značný dopad. A protože hovoříme o finančních perspektivách, tedy pokud jde o budovy, tak je důležité mít cenu za metr čtvereční, protože tak se vypočítává náklad na budovu Eh, na provozní náklady a na ty umořovací postupné náklady. Pak eh, různé projekce typu ekologického dopadu a tak dále. A pak zda se, se zjistit, jaké jsou provizorní náklady tedy na budovy a jaké je to, jak, eh, jaké, jak se to jaké programování se eh, počítá na další období. Protože pokud máme rozhodovat informovaně, musíme přesně vědět, jak na tom jsme, pokud jde o dopad nákladů na budovy. Čili tolik eh, jeden stručný, ale důležitý bod, který jsem chtěla doplnit do této diskuze, abychom eh, se rozhodovali skutečně informovaně. A ještě jedna věc. Smlouva stanoví, že sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku a že Evropský parlament má tři místa, pracovní místa, ale sídlo je ve Štrasburku, čili to je něco, co před e, lety v roce 91 bylo odhlasováno, bylo v tomto parlamentu, eh, tehdy to získalo většinu a to ostatní byla pracovní místa. Pokud je řeč o sídle, a to je právě problém té zprávy AFKO, tak to sídlo je zatím jedno. A to je Štrasburg. Čili tolik jen na upřesnění. Oui, je vous merci. Ano, já vám děkuji. V tom nadpise té zprávy, zprávy AFKO se hovoří o umístění sídel orgánů Evropské unie. A, takže sídel je více. Ale pokud je řeč o parlamentu, tak tam je skutečně jedno sídlo a více míst, v nichž parlament působí. Ale rolí výboru pro rozpočet je eh, upřesnit čísla. A jak nám připomněla Eider, musíme také zohlednit Lucemburg. Nemáme teď mezi poslanci přítomnými žádného Lucemburčana, ale možná bychom mohli přizvat například Astrid Luling, která by jistě obohatila naši diskuzi jak z hlediska obsahu, tak i formy. Čili toto je rozhodně velice delikátní, zároveň důležitá rozprava. Potřebujeme objektivní eh, ukazatele, na základě kterých je pak možno přijmout politická eh, rozhodnutí, ale musí to být skutečně rozhodnutí informovaná. Pan zpravodaj. Děkuji. Už je pozdě, ale souhlasím s většinou poznámek, které zazněly. Souhlasím, že musíme vzít potaz také náklady na Lucemburg. Ale tam to není tak přitažlivé z hlediska veřejnosti a médií, protože tam s tím není spojen jaksi ten celý cirkus toho stěhování. Není to z toho důvodu tak kontroverzní jako Štrasburg. A souhlasím s paní Trautmann, pokud jde o to, že musíme znát reálné náklady, to je totiž základní argument. Ale jak řekl jednou Churchill, používáme pouze ty, pouze ty statistiky, které nejlépe uh, potvrzují naše argumenty. Jedna věc je však nepochybná. Ať už jsou reálné náklady eh, jakékoliv, tak je jasné, že celé to stěhování a cestování rozhodně nikomu peníze nešetří. A pokud jde o kompenzaci pro Francii, tak samozřejmě ano, tato kompenzace musí být na dobré přijatelné úrovni. Jestliže e, máme například e, eh, samity nebo jednání která se konají jinde než v Belgii, proč by nemohla být třeba ve Štrasburku? Pak by se upírala pozornost světového tisku a médií na Štrasburg. Možná by to bylo ještě lepší než, než parlament. Čili mohli bychom předložit pozměňovací návrh v tomto smyslu. Šámí. Eh, ano, eh, těšíme se na vaši eh, zprávu. A a na to, až budeme moci tedy srovnat eh, ty všechny záležitosti. Máme tady eh, lhutu pro pozměňovací návrhy. Je to když 16. července do oběda, pak 5. se bude o tom hlasovat, návku 17. Tím jsme vyčerpali dnešní eh, pořad jednání. A ještě, já bych si velmi přát zorganizovat takovou malou recepci na poděkování zpravodajům pro víceletý rámec, sekretariátu, spolupracovníkům z eh, skupin a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na tomto tak těžkém vyjednávání, které bylo místy eh, nesmírně frustrující, ale nebylo to možné vzhledem k časovému rozvrhu jednotlivých eh, členů a těch, kterých se to týkalo, takže děkuji aspoň těm, kdo jsou tu teď a navrhuji, abychom eh, někdy po létě ve vhodný moment se všichni sešli a abychom oslavili úsilí, abychom oslavili, co se nám podařilo, abychom tím poděkovali našim spolupracovníkům, který se tady, kterým se podařilo něco skutečně mimořádného. Přeji vám hezké prázdniny, hezké léto. Někteří z nás se ještě uvidí ve Washingtonu, kde se setkáme s našimi kolegy z výboru Econ. Ale jsem přesvědčen, že nás čeká týden, který bude zajímavý, plodný a příjemný. Takže hezké prázdniny, konec zasedání.